se dostáváme k hlasování, bude to krátké. Začínáme se zprávou pana Moráše o automatizované výměně údajů, co se týče údajů o registraci vozidel v Lotyšsku. Hlas, začínáme hlasování. The vote is... Končím hlasování. Přijato. Další zpráva paní Grispek, prezumce neviny a právo být přítomen v trestním řízení u soudu. Unblock číslo 1, pozměňovací návrh 52, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Blok 2 vypadává, hlasujeme o návrhu komise, Přihlášíme se, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A hlasujeme o legislativním usnesení jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A dostáváme se ke zprávě paní Ford k osobním ochranným pomůckám. První blok 1, návrh 158, kdo je pro? Proti? Eh, při, zdržel se přijato, blok 2 vypadává a eh, nyní se přihlásíme, kdo je pro návrh komise, proti, zdržel se přijato a eh, hlasujeme jmenovitě o legislativním usnesení. Zahajuji. Končím hlasování a přijato. Dostáváme se ke zprávě paní Štiller. Ehm, to jsou zařízení spalující eh, plyn a paliva, blok 1, návrh 203, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh komise, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato legislativní usnesení jmenovitě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A přijato. Zpráva pana López Istrus Fajta ehm, o lanovkových instalacích, blok číslo 1, 148, kde je pro, proti, zdržel se, přijato návrh komise, kde je pro, proti, zdržel se, přijato. A legislativní usnesení jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Blahopřeji. A dostáváme se k usnesením námitka k aktům v přenesené pravomoci v programu eh, obecných eh, tarifních preferencí, návrh na usnesení eh, od EULNGL. Hlasujeme jmenovitě, zahajuji hlasování. Končím hlasování. zamítnuto. Pro další zprávu což je usnesení o námitce k aktům přenesené pravomoci ke konkrétnímu složení a informačních požadavcích na zpracovanou dětskou výživu založenou na obelněnách. Ehm, pan Taylor se chce přihlásit za výbor Nv. Vy máte slovo, prosím. Děkuji toto hlasování se omezuje na to, zda chceme i nadále eh, posilovat epidemii obezity, anebo zda chceme chránit zdraví našich dětí a budoucích generací. Komise navrhla abychom i nadále umožňovali 30 eh, energie, aby po, v té dětské výživě, aby pocházelo ze cukru, což je nepřijatelné a je to proti tomu, co doporučuje VHO kteří eh, doporučují omezit přísun volných cukrů na méně než 10 celkového přísunu energie a na méně než 5 eh, pro dosažení lepších zdravotních přínosů. Moje usnesení apeluje na komisi, aby se vrátila, znovu přehodnotila tento návrh a vytvořila jej tak, aby byl v souladu s doporučeními VHO, aby měli vši, všechny děti oblasti v Evropě zdravější budoucnost. Ehm, hlasujte pro návrh. Thank you, Mr. Taylor. Děkuji, pane Taylore, eh, komisař Kaněty. Děkuji vám. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, přijetí nařízení aktem přenesené pravomoci by ukončilo určitě té nejistoty, které eh, eh, legislativci stanovili pro rok 2015 nařízení, jakožto akt přenesené pravomoci, by přenesla pravomoc a umožnit výrobcům anticipovat a informovat se především co do požadavku na označování. Komise potvrzuje, eh, že je odhodlána konzultovat Evropskou agenturu pro bezpečnost potravy na počátku roku 2016 o tom, jaké jsou požadavky na zpracovanou dětskou výživu založenou na obilninách, především co se týče hladin cukru a to vše ve světle vědeckých důkazů z nejnovější doby. Ehm, na základě eh, těchto poznatků bude komise schopna vhodně upravit požadavky na tuto výživu. Děkuji. Děkuji vám, pane komisaři. A nyní, vážení kolegové, přejdeme k hlasování ehm, na pozměňovací návrh 2. Jmenovité hlasování zahajuji. Končím hlasování. Přijato. Odstavec 3, původní text, přihlášením, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Odstavec 4 původního textu, můžeme ověřit. Odstavec 3, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Odstavec 4. Ehm, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Původně vypadává. Návrh 1. Kdo je pro? Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Úvodní ustanovení E, původní text v první část, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato, druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Úvodní ustanovení F, kde je pro první část, proti, zdržel se přijato, druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, eh, text G původního textu, kde pro, proti, zdržel se zamítnuto, úvodní ustanovení je, kde pro, proti, zdržel se zamítnuto, a usnesení jako celek jmenovitým hlasováním zahajuji. Končím hlasování. A přijato. We move to peace process. Dostáváme se k mírovému procesu v Kolumbii, usnesení, společný návrh, to je poslední věc, o které budeme hlasovat. Eh, hlasujeme tedy, kdo je pro, celou, proti, zdržel se, přijato. Děkuji vám mnohokrát, vážení kolegové, končím hlasování a přejdeme k vysvětlení hlasování.